akty, které byly schváleny v legislativním eh, postupu na základě článku 78 jednacího řádu parlamentu. Názvy těchto aktů budou zveřejněny v eh, zápisu z tohoto jednání. A nyní pořad